se chcete usadit, eh, tak to prosím učiňte, můžeme zahájit. Já se jmenuji Meg McMahon, jsem eh, novinářka v Bruselu. Před sedmi lety jsem zde byla jako účastnice, stále si na to ještě velice dobře a živě vzpomínám. A kdykoliv jsem kdekoliv v Evropě, tak eh, já rovněž ráda cestuji a jsem ráda, že ta iniciativa pokračuje. Dnes dopoledne budeme hovořit o dopadu sociálních hnutí, politických stran a různých typů protestů v Evropě na evropskou politiku. Jak víte, příští rok se budou mezi 22. Eh, a 25. květnem konat volby do Evropského parlamentu. Dnes bude opravdová debata. Bohužel nám jako mouchy odpadly představitele některých politických stan, ale máme tady Anny Podimatu za socialisty, sama bývalá novinářka. Pracovala jak pro velká média, tak pro rozhlas i pro agenturu agenturu eh, tiskovou, takže jsme rádi, že ji máme zde. Pak máme nového europoslance, eh, poslankyni, která zde je za levici a eh, je představitelkou portugalskou ehm, levici Kristina Zuber a pak zde máme Edvarda Kožušníka, Edvarda. Ano, je to jednoduché. E, Edvard je rovněž europoslanec. To je ten e, kdo e, velice trendovně produkuje videa na YouTube, aby všichni věděli, jak to vypadá. Možná nám sám řeknete trochu víc. Já stále ještě čekám. Podívejte se, já jsem tweetnul stále čekáme na účastníky této debaty. Důvod pro spoždění je samozřejmě, jak jste viděli, eh, to, že se tam dělají fronty u bezpečnostních eh, kontrol, takže my se omlouváme. Ještě než předáme slovo našim europoslancům, tak ještě od Sebastiana informace eh, je tady více vchodu do Evropského parlamentu, abyste nemuseli stát frontu, tak například v budově Spinelli. Máme tady Twitter, eh, takže eh, je to EYMD eh, po tom hashtagu, takže je to velice jednoduché. A ještě nám přijde Paul Nuttall z anglické strany pro nezávislost Británie, bude tady brzy. Já jsem chtěla, aby to bylo pět, ale za 45 minut to bude. Pak tady bude Jean Lambert ze strany Zelených za pár minut, ta už se blíží. A pak máme ze Španělska, ze skupiny um, so, mm, Evropské strany lidové, on uh, měl připomínkovou uh, slavnost, uh, takže se spozdí nejdříve Ani Podimata. Děkuji. Já jsem opravdu velice ráda, že jste zde mezi námi v Evropském parlamentu. Jak May už podotkla. Já jsem ráda, jak, co by místo předsedkyně Evropského parlamentu odpovědná za komunikaci, ale hlavně jako bývalá novinářka, která přes 20 let byla velice aktivní eh, v rozhlasu, v televizi, ale, v televizi, ale rovněž i v novinách jsem tedy opravdu ráda, že mám kontakt s mladou generací novinářů. Dovolte mi rovněž dodat s, veškerým, s veškerou úctou eh, k našim mladým novinářům, mužům, že jsem velice ráda, že tady vidím tolik žen v této profesi. Já, když jsem před 20 lety začínala v mé zemi, tak to nebylo až tak evidentní, že by opravdu ženy rovněž šly do novinařiny, zejména do politického novinářství, diplomatické novinářky. To bylo vzácné. My jsme se o to museli vlastně poprat, aby ženy mohly být více aktivní. A stále ještě to je vlastně často tak v oblasti politického rozhodování. Já bych si dovolila na úvod, na úvod rovněž tomuto tématu, říci, že široce stříženě e, se tady dotýkáme tématu národní problémy, evropská řešení. Je opravdu tráva více zelená v EU, řečeno přeneseně? Přes pár lety se to vše zdálo už dávno neaktuální. Zdálo se, že před pár lety Evropa byla jasně nasměrována směrem k integraci. A víceméně všichni souhlasili s tím, že více Evropy to je víceméně nezvratná cesta. Ale evropská krize a ty e, odpovědi a reakce na ní motivovali nacionalismus a obnovili chuť u mnoha retorikstů e, k myšlenkám a příklon k myšlenkám, které jsme si mysleli, že jsme už dávno nechali za sebou. Minority se nyní zdá, se stávají opravdu mainstreamové. Stále více Evropanů přitahují nacionalistická hnutí a strany a není to jediný typ nových hnutí, se kterými budeme mít co dočinění v té Evropě po krizi. Máme různé požadavky, různé starosti a v podstatě novou občanskou Evropu. A politické systémy členských států a celé Evropy asi nabidou nové podoby a zároveň se budou mezi sebou lišit. Nové způsoby hromadného vyjadřování, ať už protestů nebo požadavků, některé jsou příjemné, humorné, některé přímo ohrožují demokracii a lidská práva. Ale všechny mají něco společného. Tyto skupiny často vyjadřují zklamání občanů, že bych to tak řekla, s tím, jak systém vypadá v současnosti a přání něčeho jiného, nikoli nutně nového. Mnozí občané vyjadřují svůj euroskepticismus, zklamání evropskými institucemi a vážné pochyby a kontroverze týkající se eh, politiků a politik zamítnutí, případně vážné výhrady, to je podle mého přesvědčení poselství, kterého se nám dostává ze strany stále více evropských občanů o evropské politici. A nyní otázka zní, jakým způsobem je to poselství přetaveno na čin. Pokud budeme všichni souhlasit s tím, že většina současných globálních záležitostí, včetně výzev, problém s životním prostředím, mezinárodních hospodářských změn a sociálních výzev, si žádá kolektivních globálních řešení. Tato řešení, těchto řešení se nedá dosáhnout na úrovni národních států. V zásadě si myslím, že všichni budeme souhlasit s tím, že pouze nadnárodní struktury mohou přinést nosnější řešení, ale účinné řešení je možné pouze zvážit na úrovni občanů a nikoli na základě toho, co tvrdí nějaká minoritní skupina, zájmová skupina, případně nějaká elita. A to je součástí sdílené odpovědnosti jak unijních institucí, tak občanské společnosti. Největší výzvou je odpoutat se od pouhého zamítnutí a přijít s kreativními argumenty. A to je právě součástí problému a součástí úlohy nových politických stran. Pro unijní instituce je výzva dokonce větší. Musí se naučit naslouchat občanům, musí být otevření a my vlastně musím říci, se musíme naučit být otevřenější, flexibilnější, musíme se umět přizpůsobovat potřebám moderní společnosti. Nový přístup, obnovení angažovanosti vůči fundamentálním hodnotám Evropy, Evropské unie. Já musím všem připomenout, co to je demokracie, vzájemná úcta, solidarita, rovnost. A my všude tam si musíme znovu připomenout, o co vlastně jde a nově se do toho vložit. A to je nutná předstupní podmínka k tomu, aby se něco hnulo z místa. To musí být základem nových politických přístupů k evropskému projektu a k evropským dějinám. To byl můj eh, příspěvek do diskuse. Děkuji. Děkuji. Um, for those of you don't know Annie Podimata, the... Ti z vás, kdo neznáte, místo předsedkyně Evropského parlamentu Anny Podimato, tak je z Řecka. Jsou tady někteří, eh, je tady někdo z Řecka? Zvedněte ruku. Já jsem... Někdo tady přece jen je. Myslím, že tady je zastoupení ze všech 28 členských států, včetně Chorvatska, možná s výjimkou Lucemburska. A chci vám jenom připomenout, že v tomto sále máme tlumočení. Je tady eh, angličtina, řečtina, španělština, portugalština a čeština. Vítám tady John eh, Lambert a teď bych chtěla předat slovo Edwardovi, který tady vypadá osamoceně na této straně. Já teď eh, vás trošku vyzkouším, přejdu do češtiny, takže si nasaďte vaše sluchátka. A já se zeptám, jestli jsou tady kolegové z České republiky. Ano, ve. For English is two. Yeah. Great. Já jsem dneska podstatě jsem přemýšlel, s čím, s jakým jako vzkazem mám přijít. A v podstatě jsem se zamyslel nad svým vlastním životem a řekl jsem, že to bude asi to nejjednodušší. A já mám dneska 42 roků, jsem člověk, který zažil změny v Evropě na té druhé straně železné opony. Do svých 19 let jsem žil v Československé socialistické republice a dá se říct, že polovinu svého života jsem žil v režimu, který ke svobodě měl hodně daleko a druhou polovinu života jsem využil tak, jako využíváte především vy, mladí lidé, že jsem měl možnost využít nově nabité svobody v České republice a hodně e, jsem cestoval, poznával mladé lidi své generace, nové kultury, nové lidi, nové jazyky. Vzal jsem si dneska eh, takové krásné černé tričko, které jsem na svých cestách koupil na Galapágách už hodně dávno, ještě předtím, než jsem se stal evropským eh, poslancem. A to tričko z dálky vypadá jako sestárlý Che Guevara, když se na něho takhle podíváte. A on to není Che Guevara, on je to reálný Charles Darwin, protože je to z Galapátských ostrovů. Já se teď nechci vyjadřovat, jaký měl kdo větší přínos pro uh, historii vůbec lidstva. Já bych spíš se chtěl vyjádřit k těm dvou heslům, které na tom tričku jsou. To je evoluce a revoluce. A ještě třetí slovo bych si k tomu přidal a to je rychlost. Já si myslím, že když se podíváme nejenom na evropský kontinent, ale když se podíváme do historie lidstva, tak v podstatě vždycky máme fázi evoluce, kdy se postupně změny, já věřím a jsem pozitivní, že vždycky ty změny jdou k lepšímu, se vytváří pomalu a postupně prostřednictvím jednotlivých generací. Zároveň v momentě, kdy společnost už nemůže dál v oblasti omezování lidských práv, v oblasti svobody, tak nastávají časy, které se nazývají revolucí. Já v podstatě jsem byl na té druhé straně, kdy společnost, která byla uzavřená v nesvobodě, nakonec si vyřešila svůj problém revolucí. Myslím si, že je potřeba to brát zcela automaticky a běžně. V podstatě život je pestrý, já vždycky říkám, že život není ani bílý, ani černý, on dokonce není ani šedý, Život je barevný a o tom, že Evropa se mění, se můžeme podívat 50 let zpátky. O tom, že se bude měnit, bez zesporu se tady hádat určitě nebudeme. Když tady máme možnost využít tweetování, tak když byste si někdy pustili, až se to tam objeví, mapku, jakým způsobem se Evropa za posledních tisíc let změnila. Ještě to tam není, ale za chvilku to tam bez sporu bude tak eh, uvidíte že těch padesát let řekněme vývoje v evropském, společenství posléze v evropské unii je strašně malý kousek historie. a o tom že některé skupiny obyvatel eh, chtějí spíše revoluci o tom že některé a teď doufám že jsou spíše menší v evropském prostoru a o tom že eh, některé chtějí spíše evoluci k tomu lepšímu o tom jsem přesvědčen. V podstatě v politice, a protože jsme tady v politickém prostředí, jsme tady v Evropském parlamentu, je to vždycky o sporu, je to o konfliktní linii. Pojďme se dneska zamyslet společně, kde je ta konfliktní linie, co se vlastně v politice chce. Já si myslím, že z politiky se vytratil v evropské právě ten boj o svobodu kdy velké politické strany které jsou na tom politickém trhu velmi dlouho si smazávají rozdíly ve svých nabídkách směrem k voličům a do centra pozornosti se dostávají alternativy ať na straně levicové anebo na straně pravicové. bohužel někdy ty alternativy jsou eh, extremistické. problém evropy dneska a já to vidím ve své zemi v české republice je že ta konfliktní linie politiky není o svobodě a nesvobodě ale je v podstatě o udržení sociálních zájmů určitých eh, sociálních skupin. je to o udržení společenského statutu potažmu aspirace některých společenských skupin. to si myslím je základní problém dnešní situace v evropě. a znovu bych odkázal protože už mě tady předběhli už jsme se naučili tweetovat tak bych odkázal na tu mapku kdy se opravdu během pár vteřin můžete podívat jakým způsobem se mapa evropy za posledních tisíc let změnila. děkuji. Thank you very much. Děkujeme vám. A teď se dostaneme k Jean Lamberts, eh, já se omlouvám za svou francouzskou výslovnost. Vy jste každopádně z Essexu, členka strany zelených Anglie a Walesu. V parlamentu jste od roku 99 jako poslankyně a teď jste místo předsedkyní eh, strany zelených zde v parlamentu. Už v 70. letech jste vstoupila do politiky a zde v parlamentu se zabýváte politikou pro zaměstnanost a politikou lidských práv mimo jiné. Prosím, eh, máte slovo. Ano, eh, to víte, když vám někdo prezentuje váš život v 30 vteřinách, tak je to takové zajímavé. No, eh, když zvážíme to téma, o kterém tu zde mluvíme na tomto panelu a zvážíme název toho panelu jako takový, tak musíme hned na úvod říci asi toto. Takový ten pohled na Evropskou unii jako buď na řešení nebo jako na problém není nic nového. Jde v podstatě o to, jakým směrem se na té židli, kde sedíte, natočíte. Já jsem z Anglie, kde byly doby, kdy se Unie vnímala jako součást řešení, to znamená něco, co bralo velmi vážně environmentální politiku, jako něco, co chránilo a nabízelo více, než si bralo, pokud jde o oblast eh, práv zaměstnanců a postupně se posouvalo k těm závazkům lidskoprávním a rovnostním a tak dále pro určité lidi, kteří vnímali hlavně trh jako primární faktor všeho, to byl trošku problém. Jako, viděli trh jako to, co združuje Evropu a to, co zajistí mír. Viděli to jako základ míru v Evropě. Zároveň zde byli tací, kteří eh, Evropskou unii vnímali pouze jako domov trhu, jako eh, tedy základ pro volný pohyb zboží lidí a eh, služeb a docházelo velmi často k tenzím eh, se skupinami s konfliktními názory. Dnes je otázka eh, toho volného pohybu, tedy té čtvrté svobody, velmi vážně diskutována, velmi často dochází k jejímu porušování, pokud jde tedy o osoby žijící v Evropské unii a vnímá se velmi často jako to nejcennější, co máme. Co se děje v současnosti v Evropské unii? To je otázka daleko složitější. A daleko složitěji se pak vytváří argumenty pro ty, kteří vidí Evropu jako progresivní sílu. Máme zde hospodářskou krizi a způsob, jakým se tato řešila, myslím, do značné míry podkopal tu myšlenku, že Evropa má nějakou pozitivní vizi do budoucna. V podstatě jsme se asi vrátili o hodně let zpět v, mnoha slova, v mnohých slova smyslech. E, jsou problémy s hledáním práce, jsou problémy s prací jako takovou. A já si myslím, že kdybychom se trošku vrátili zpět a připomněli lidem, že nemáme jenom hospodářskou krizi, ale i krizi klimatu a že i toto je něco, co by Evropská unie měla řešit, měla by zde hrát eh, hlavní roli, by bylo daleko lepší. Takže eh, nové sociál, nová sociální hnutí, nové strany, nové protestní strany, jakým způsobem do tohoto vstupují, jakým způsobem to ovlivňují. Eh, už tady zaznělo, že existují velmi staré formy politických hnutí. E, myslejí si, že požívají, jak bych to tak řekla, v podstatě takový zlatý úsvit doslova. A představují vážné ohrožení našich základních hodnot. Zároveň však mají více prostoru, protože lidé, kteří, dejme tomu, věřili konvenčním v uvozovkách politickým stranám, je vnímají tyto strany právě jako ten největší problém, který zde máme. Nevěří politice, nevěří, že politika dokáže vyřešit něco tak, aby to bylo prospěšné také občanům. Takže to je tento názor na stranickou politiku. Nevnímá se jako relevantní, nevnímá se jako akceschopná a e, tito lidé v podstatě e, se vnímají jako ti, kteří zastávají status quo, ačkoliv e, zároveň velmi často e, představují i určitou stabilitu, zabraňují kolapsu. A je zde právě pocit, že stranická politika není relevantní, na nic neodpovídá a tak dále. Ale jako takové to vlastně není vůbec nový trend. Už jsme to v té krizi viděli, Postupně se to projevuje v nižší volební účasti. A to zejména mezi mladými lidmi. Ne pouze, ale zejména. Mladí lidé mají pocit, že se v politice vůbec nebudou angažovat. A myslím si, že je chyba myslet si, že toto je politická apatie. Myslím si, že to je znak toho, že lidé chtějí dělat věci jinak. Eh, zvyšuje se také objem těch takzvaných tematických politik, eh, ne stranických politik, což má své výhody, ale i své nevýhody. Protože myslím si, že všichni ti, kteří by se měli angažovat v politických hnutích, ehm, a ti, kteří jsme se v nich angažovali, eh, všichni víme, že je snazší udělat si jaksi tematickou politiku, kde chcete jenom jednu věc, a je velmi snadné dělat opoziční politiku, kdy víte, že něco nechcete, ale daleko těžší je dělat politiku, která se snaží všechny ty kousky poskládat dohromady a snaží se zaměřit na ten celkový obrázek, říci, co chceme, za co chceme bojovat, co chceme ve světě změnit. Takže jakým způsobem do té stávající krize zapadají ta nová politická hnutí? Eh, dovolte mi zmínit jenom pár příkladů. Jeden příklad je hnutí Occupy. Toto hnutí a to, jakým způsobem působí, zejména ve Velké Británii, myslím, otevřelo velký politický prostor pro diskusy o hospodářství, o tom, co má hospodářství dělat, jak mají se řídit banky, jaké jsou problémy hospodářství. A je to něco, eh, co přišlo v konkrétním momentě, kdy se bankovní průmysl sám snažil reorganizovat. Byla to forma protestu. Jsou to eh, lidé, kteří chtějí hovořit o těch samotných základech systému, jít až ke kořenům a zajistit, že nastanou změny. Došlo pak k určité reflexi a propojení této činnosti i na to, co se děje v Evropském parlamentu. Možná to není úplně bezprostřední, nicméně objevila se zde tato dynamika na veřejnosti, která pak pomohla i dynamice v rámci evropských institucí. Ale je to stále boj. My jsme museli bojovat i za to, abychom e, e, omezili bonusy bankéřů na určitou úroveň. Nicméně myslím si, že toto propojení bylo velmi důležité, bylo velmi silné a pokračuje i dále. Jedna z dalších oblastí, kterou bych snad jen stručně zmínila, je růst kampaní online. Opět, kdybychom si měli dát jeden příklad za všechny, kde to mělo vliv na místní instituce, dohoda akta, to znamená obchodní eh, dohoda proti padělání. Opět to vypadalo jako jedna z těch velmi nudných, velmi technických dohod, která ale má zároveň daleko, daleko sáhlé dopady a obvykle se v těchto tématech vlastně veřejnost vůbec neangažuje, řekne se, e, to je moc technické, necháme to na nich. Ale myslím si, že samotný fakt, že jsme měli online kampaň, do které se angažovali e, velmi věci znalí lidé, kteří byli schopni nalézt e, konexy s širší veřejnosti, s veřejností, co se týkalo tedy kriminalizace, sdílení souboru a podobných aktivit, ti pomohli i nám těm v parlamentu, kteří se ptali na věci ohledně transparentnosti, obsahu a ohledně dopadů této dohody a učinili z tohoto tématu téma politické, kterým se museli zabývat i parlamentáři. A nakonec jsme tu dohodu zamítli. A někteří z nás si myslíme, že to bylo správně. Nicméně šlo o tuto interakci externí-interní a to je jeden z faktorů, který zde hrál velmi důležitou roli. Takže zaměření, znalosti a ochota se těmi tématy zabývat. To je něco, co jednoznačně zde představuje velký posun. Co to udělá u voleb, to je otázka. Možná si někdo bude myslet, že už svou práci odvedl a tím pádem eh, ten zbytek, to je jedno, uvidíme třeba k volbám vůbec 22. nebo bohu ví kolikátého května nepřijdou. Ale je to způsob skutečné politické angažovanosti, který má vliv. E, o dalších věcech se asi pobavíme dále, ale toto jsem chtěla zmínit na úvod. Ano, děkuji. Já mám pro vás spoustu otázek. E, vím, že e, také lidé tady lidé tady v sále mají otázky. Sebastiane, ty moderuješ Twitter, máš nějaké otázky a musíš se ale zapnout mikrofon. Ano, děkuji. Eh, byla jste zde například otázka související se vznikem nových extremistických hnutí, pokud stranická politika, eh, zda je tedy stranická politika méně relevantní pro Evropu než, dnes než v minulosti. Dobrá, tak k tomu se dostaneme zhruba za pět minut, ale teď dám slovo Ines Zuber, portugalské poslankyni, která je místo předsedkyní výboru pro zaměstnanost a sociální vztahy a sedí na delegaci pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky. V roce 2007 eh, byla součástí komunistického hnutí mládeže v Portugalsku. Budete hovořit portugalsky? Thank you very much. Uh, I will speak in Děkuji. Ano, opravdu budu hovořit portugalsky. Nejdříve chci poděkovat organizaci, která mě sem pozvala organizaci pro mladé novináře. Ano, záležitost protestů uličních pouličních protestů je velice důležitá. Portugalská komunistická strana existuje už od roku 1921. Máme tady dva poslance, já, mě je 31 let a ještě jednoho kolegu a tomu je 34. Naše strana existuje od roku 1921 a byla jedinou stranou, která se postavila proti 48 letům fašistické nadvlády v Portugalsku a která v podstatě iniciovala tu demokratickou revoluci v naší zemi. A proto, tak jak to vidím já, tak záležitost protestů je něčím, bez čeho se nedá žít v každodenním životě i když uplatníme-li to na dnešní dobu, záležitost protestů v Portugalsku je nerozlučně zpěta právě s Evropskou unii a nemůže tomu být ani jinak. Protože jedna věc je, co Evropská unie o sobě tvrdí a další věc je, jakým způsobem se Evropská unie projevuje v každodenním životě člověka. V dnešním době v Portugalii je to více méně něco, co se odrazí na každodenním životě každého Portugalce. Takže nemůžete protesty proti trojce oddělit od protestů eh, proti eh, jiným. Ono, evropští technokraté eh, dělají něco a nevím, zda oni vědí, jak to dopadá na lidské životy. Před třemi lety, samozřejmě ještě za spolupráce vlady, více-méně lidem vnutili, aby schudli. Takže je to propojení národního a mezinárodního a zvláštní je, že dnes lidé chtějí, aby národní ústava jim umožnila hájit svá práva. Právo na práci, eh, právo hm, osobní právo eh, hájit se proti nějakým záležitostem, která se jim EU snaží vnutit. Nehovořím ani o hodnotách, hovořím o skutečnostech. To pokrytectví, ten dvojí metr, jak se Evropská unie prezentuje a čím pak vlastně pro člověka je, protože to vyjednávání poslední tři roky v praxi znamenalo úplné, úplnou demontáž systému grantů, um, změny pracovně právní, aby bylo jednodušší lidi propouštět, změny pracovní doby v Portugalsku, ničení veřejných služeb, nemocnic, zdravotnictví, privatizace základních veřejných služeb, například pošty, jiných eh, služeb a proto tyto služby už nefungují, protože jsou privatizovány takto. A tvrdili nám, že v nejbližším horizontu, v nejbližších sedmi let z toho Portugalsko něco bude mít peněžně, ale protože musíme splácet, tak vlastně i tak za těch sedm let budeme chudší a lidé jsou opravdu znechuceni a nelze se jim divit. Já se domnívám, že protestní hnutí v Portugalsku, a to je můj názor, je specificky portugalské je to mírové protestní hnutí, organizujeme je výslovně mírovým způsobem a vlastně tím navazujeme na tu revoluci z roku 74 a je silně odborářské, ale zároveň je založeno na víceméně každodenních drobných záležitostech. Nejde nám o nějaké velké manifestace v Lisabonu nebo v Portu i když i to se děje v rámci odborářských eh, akcí. V Lisabonu a Portu přišly stovky tisíc na tyto manifestace, ale obyčejné sehnání si nějakých prostředků na živobytí, ehm, střechy nad hlavou, ehm, záchrana nějakou místního zdravotního střediska, které má eh, zavřít když bydlíte někde mimo velké centrum, abyste vůbec měli možnost eh, mít poštu. Eh, chcete, aby nezavírali továrny, chcete, aby nám nebankrotili podniky. Chcete něco udělat s tím, aby nám fungovala veřejná doprava, aby nezdražovali lístky. Takže někdy jsou ty protesty více-méně zaměřeny na to, aby se nám vůbec dařilo nějak každodenně žít. Zároveň v Portugalsku proběhly už dvě generální stávky a manifestace, demonstrace byly opravdu bezprecedentní tím, kolik lidí se do nich zapojilo. A často nejen odboráři organizovali ty velké stávky, ale účastní se jich i ti, kteří víceméně se nikdy něčeho takového neúčastnili, kteří si žili normálním životem a nyní se spontánně do těchto protestů zapojují. Další věc, možná vás to bude jako novináře zajímat. Hnutí, která se šíří prostřednictvím sociálních médií, Facebooku a Twitteru. A to mělo obrovský dopad na to, jak se ta hnutí formují, zejména na Facebooku. Často je to, protože lidé nemají chuť být spojováni s nějakou konkrétní politickou stranou. Ti, kteří tady říkají, že často politici vlastně občany odrazují, mají stoprocentní pravdu, ale zároveň je to určitá frustrace, když lidé vidí, jak politici jim něco slibují a zároveň ty sliby nedodržují. Lidé už přestají, přestávají věřit politice, politikům, vládním stranám, parlamentním stranám, ani to, že politici myslí vážně své sliby. Takže když hovoříme o těch uličních, případně sociálních protestech, tak odtud oni pramení. Máme samozřejmě rozhlas, televizi a tisk, které se snaží sledovat, co se děje. A ještě to dále šíří ty informace. Já já nejsem na Facebooku například a o demonstracích se dozvídám z televize. Takže i když něco začíná na internetu nějaké hnutí, tak ono se to vlastně šíří a znásobuje tradičními médii, která podle mého názoru stále ještě sehrávají absolutně klíčovou úlohu. Ještě jenom dvě další záležitosti. Nechci vás tady zdržovat ať hovoří i jiní. V sobotu máme v Portugalsku odbory, které organizují demonstraci nebo zorganizovali demonstraci na mostu 25. dubna, to je takový velký most v Lisabonu a bylo jim to zakázáno. To je vlastně poprvé od dob, co se Portugalsko stalo demokratickou zemí, kdy vláda zakázala řádnou demonstraci. A i je to poprvé od dob, co už u nás platí nová ústava. Díváme se tedy nyní na novou úroveň protestu. Ten protest se dostává trochu jinak, mm, je-li kriminalizován. E, má se to stát v sobotu a z toho, co vím, tak to dopadne tak, dnes dopoledne jsem to viděla v televizi, že Demonstranti se vydají směrem k mostu autobusem, protože jim vlastně pěšky nikdo nedovolí tam dojít. A uvidíme, co se bude dít. Samozřejmě my si nepřejeme, aby docházelo k nějakým srážkám mezi protestujícími a policií, i když někteří, zdá se, by si to i přáli, protože tím by dali záminku um, policii, aby mohla zasáhnout rozhodujícím způsobem. A jak to bude vypadat dál? Eh, v Portugalsku například neexistuje eh, ten jev podobně jako v Řecku, kde to, ty důvody jsou dějiné u těch eh, sociálních protestů. Ale chci se s vámi podělit o jednu záležitost, o které si myslím, že je důležitá pro současného novináře, totiž extremistické skupiny. Proč vznikají? Proč jsou mezi námi? Protože vznikl prostor, kterým umožňuje růst, protože lidé se dostávají do situace, kde potřebují toho obětního beránka, eh, potřebují nějaké ty cizince, imigranty, nepřizpůsobené eh, části složky společnosti, protože jejich problémy nikdo neřeší. Nikdo je nebere vážně, nikdo jim neumožňuje život, který by vedli um, způsobem, neponižujícím způsobem. Ale důležité je si zároveň uvědomit, že my si to nepřejeme, my nechceme, aby tím alibi pro lidi ten, ta skutečnost, že máme extremistická hnutí, skupiny, která se objeví, které se objevují v Řecku, ve Francii. Nechceme, kriminalizovat protest jako takový. Nechceme, aby toho bylo zneužíváno. Samozřejmě, že chceme potírat extremismus, ale začneme-li kriminalizovat jakýkoliv způsob protestu, tak je to zároveň útok na fundamentální způsob eh, zacházení s lidskými eh, názory, přáními a se svobodou. Děkuji. Obrigado. Thank you very much. Děkuji vám. Myslím, že teď dorazil že jeden španělský poslanec právě včas. Právě dorazil Antonio López Isturis White je z největší politické skupiny tady v Evropském parlamentu se Evropské strany lidové a ve Španělsku patří eh, do Španělské lidové strany. Tady v parlamentu je ve výboru pro právní záležitosti a je náhradníkem tak výboru pro dopravu a cestovní ruch. Do politiky vstoupil jako student, kdy se eh, stal členem Novas Generaciones, eh, hnutí mládeže, potom pracoval čtyři roky pro bývalého premiéra Aznara. A teď je tady, jsme rádi, že jste přišel. Tady vám zapnu mikrofon. a vy si můžete připravit otázky na přítomné poslance. Just for translation, I will do my intervention in Spanish, so keep... Já budu mluvit španělsky, takže si můžete nechat eh, sluchátka, pokud je máte. Napřed se musím omluvit eh, vám všem, že jsem dorazil tak pozdě. Wilfred Martens eh, byl velmi významný belgický politik, předseda Evropské strany Lidové, který minulý týden zemřel. A my jsme dnes měli akci, kde jsme si připomínali jeho památku a jeho příspěvek k budování historie. V Belgii dnes také v Gentu proběhne státní pohřeb. Takže bych ho chtěl eh, tady také připomenout, protože on byl eh, dobrým příkladem politika, který bojoval proti extremismu a který bojoval za evropskou integraci. Dlouhou dobu byl pan Martens eh, aktivním politikem a díky jemu jsme dnes tady my všichni a ukázal, jak je možné spolupracovat na lepší budoucnosti a zvládat e, výzvy, se kterými se teď potýkáme. Já nebudu mluvit moc dlouho, protože si nebudu představit, že budete mít spoustu otázek a mý kolegové už mluvili. Ve světle evropských voleb, které se budou konat příští rok, e, budeme určitě se snažit o velmi aktivní kampaň. My určitě představíme hlavní myšlenky, představíme naše kandidáty. Budeme například představovat kandidáta na předsedu Evropské komise. Jak víte, eh, v příštím roce eh, to bude kandidát zvolený politickými stranami. A kromě celoevropské debaty chceme vést debatu i eh, v jednotlivých členských zemích. Jedna hlavní dezinformace o Evropské unii je to, že není dostatek informací o parlamentních volbách a o postupech v Evropském parlamentu. Bohužel si víte, že 90% voličů se rozhoduje podle národních témat a ne podle těch evropských témat, o kterých jde v evropských volbách. Například to, že strany teď budou volit eh, předsedu Evropské komise, není asi nejdůležitější věc v těch volbách, ale je to velmi důležitá věc pro transparentnost a pro to, aby voliči pochopili, o čem je evropská politika a co pro ně Evropa může udělat. Samozřejmě musíme být kritičtí k naší práci, uvědomit si, Eh, ty chyby, které jsme mm, udělali. A je možné, že tady je řada z vás, kteří máte pochybnosti o evropském projektu jako takovém, a proto bychom měli být co nejkonstruktivnější. Ale názory na Evropu se liší a my bychom měli věnovat pozornost všem z nich. Kolikrát jde o to, že lidé nemají informace, které potřebují pro své rozhodování. To, ta národní izolace nebo oddělení od těch evropských témat má potom vliv na to, jak ty evropské volby dopadnou a musíme se to snažit zlepšit. Také tady dochází k přetahování o moc mezi evropskými institucemi a to není správné. A také to samozřejmě je všechno ovlivněno volebními cykly eh, ve členských státech, což někdy vede k takové nehybnosti. A my v Evropském parlamentu bychom se měli zasazovat o to, aby ta předvolební paralýza to, to neovládla. Snažíme se co nejvíce mluvit s novináři. Vy jste asi všichni eh, novináři a vy jste pro nás velmi důležitou spojnicí eh, s evropskými občany nebo prostředníkem. Bychom byli rádi, kdybychom mohli prokázat, že Evropa je užitečná, že je globálním hráčem a že řeší problémy, které tady jsou. V národní politice členských států se Evropa prakticky vůbec netematizuje, ať už to jsou socialisté, liberálové nebo konzervativci. Když se něco nepovede, tak z toho politici obvinují Evropu. To se projevuje velmi často v různých eh, volbách na různých úrovních. A my máme kontakty s celou řadou zemí v Africe, v Jižní Americe nebo v Ázii a řada lidí z těchto zemích nám závidí tento evropský projekt například z Alžírska, Tuniska nebo Maroka. Ti říkají, že členství v Evropské unii by pro ně vyřešilo spoustu problémů. Když se podíváme na těch uplynulých 40-50 let, kdy tady evropské státy spolu vedly různé konflikty a nenáviděly se, tak to všechno se nám podařilo eliminovat díky evropskému projektu. Takže nám eh, mnozí na světě závidí, někdo si to dostatečně neuvědomujeme. Já jsem říkal, že budu mluvit stručně, takže bych chtěl na závěr říci, že Evropská strana lidová se těší a vítá tu, to předvolební období. Určitě máme co nabídnout. A já doufám, že na evropské úrovni proběhne skutečná celoevropská debata se socialisty, zelenými, liberály a doufám, že to bude informativní. Um, Děkuji. A teď Sebastian a Twitter, jaké jsou nejzajímavější komentáře? a pak už začneme integrovat, interagovat, pardon, protože máme tady 130 lidí, tak aby z toho taky něco bylo. Eh, diskutuje se hodně o radikálních stranách, které získávají podporu v Evropě. Eh, Front National je asi ta nejsilnější ve Francii. Eh, Gondon hnutí, teda pardon, hnutí Zlatého úsvitu v Řecku a jiné Dále se zde objevují obavy, do jaké míry berou europoslanci tyto protesty proti Evropě vážně. Vnímají je jako opodstatněné, nebo jako produkt dezinformací, nebo eh, jako lobbying, nebo jak. Děkuji, začneme Ani Podimáto. Ona je z Řecka, je odbornice na zlaté úsvity, takže nám toho jistě řekne hodně. Děkuji. tedy abych eh, uctila řecké kolegy zde v sále, i já budu mluvit řecky. Eh, extremistické pravicové strany v Evropě a eh, jejich různé formy a podoby se v Řecku manifestují například v podobě Zlatého úsvitu. A co to vlastně je? Je to politické hnutí, které má vlastnosti extremistické, fašisticko-nacistické a je to něco, co nám eh, velmi vadí, jak na národní, tak evropské úrovni. Dovolte pár slov k tomu, co se děje v Řecku, co se týče Zlatého úsvitu. Třeba nemáte tolik informací, kolik jich máme my. V nedávné době po několika obviněních. která se týkala činnosti členů této skupiny, členů Zlatého úsvitu. A byly tam různé násilné pokusy o vraždy, eh, zejména imigrantů, Eh, objevily se také útoky na politické oponenty a eh, celé to vyvrcholilo tím, jak asi víte, eh, že došlo k chladnokrevné vraždě 34-letého mladého repera. Na základě toho všeho sebrali vyšetřovací orgány potřebné informace, přišli s nimi do justice a jak asi víte, vedlo to ve finále k zatčení valné většiny vedení eh, této strany. Mnoho z nich eh, šlo do vězení, eh, respektive do vazby, kde teď čekají na soudy ve věci velmi vážných obvinění. Jde tam vlastně o podílech na trestné činnosti. Z toho jsou hlavně obviněni. Co do ideologie, demokracie je dosti silný systém. Dokáže dobře vzdorovat opozici. Eh, různí lidé zkoušejí demokracii různě redukovat a různě ji obcházet, to dokážeme pochopit, ale nelze ji obcházet, když přijde na činnosti, které porušují základní principy a samotnou podstatu toho, co demokracie je na jakékoliv úrovni. A to je přesně to, co se děje v Řecku se Zlatým úsvitem. Nicméně vzestup eh, extrémní pravice není fenomén pouze řecký, o tom hovořili už ostatní eh, řečníci dnes dopoledne. Eh, extrémní pravice posiluje a extremistická hnutí posilují obecně napříč celou Evropou. Dochází také k vzestupu euroskepticismu. To souvisí s krizí a Konkrétně je to asi reakce na e, ten způsob, jakým Evropa odpovídá na krizi, jakým na krizi reaguje. A nehovoříme tady jenom o některých vybraných zemích, které nejvíce trpěly v krizi. Týká se to také občanů v středoevropských a severoevropských státech. I oni začínají být hluboce přesvědčeni, e, řekla bych, že Oni jsou ti, na které ta krize dopadá nejvíce. Jsou to ti obyčejní daňoví poplatníci, jak na severu, tak na jihu Evropy, na které ta krize dopadá. Nezapomínejme, že tato krize původně vznikla jako krize finančního systému bylo to něco, co eh, vlastně vzniklo v důsledku eh, téměř vlastně kolapsu globálního finančního systému. A tím pádem se okamžitě formovalo hnutí na záchranu bank, aby se tomuto celkovému kolapsu tohoto systému zabránilo kvůli těm potenciálně katastrofálním důsledkům, které by takový kolaps měl. To je fakt. Fakt je, že došlo k škrtům, na jihu k obrovským škrtům, a došlo k různým restrikcím politik, eh, jak na jihu, tak na severu. A tím pádem tu reálnou zátěž této krize nesou daňoví poplatníci. A kvůli tomu lidé protestují, eh, což je naprosto oprávněné. Ovšem, eh, když pouze protestujete, a nenabízíte žádnou alternativu, tak je zde nebezpečí, že tu situaci ještě zhoršíte a zkomplikujete možnosti řešení krize. Za prvé, jak jsem řekla už na úvod, je potřeba vypracovat praktická řešení těchto problémů, která budou pamatovat na otázky, jako je například sociální spravedlnost v členských státech a mezi nimi. Pro celou Evropu musí to být globální řešení, celková řešení, která budou fungovat na evropské, ale i na globální úrovni, pakliže hovoříme o finančním systému. Musí fungovat samozřejmě také na úrovni národní. Je jasné, že není možné eh, poskytnout řešení každý sám za sebe. Národní řešení fungovat nebudou, potřebujeme evropská řešení. A ty protesty, eh, extrémní protesty, často pouze odmítají establishment, odmítají stávající systém. A to může vést k tomu, že lidé začnou zkoušet věci, které už někdo vyzkoušel. Fašismus, nacismus a tak podobně. A to je něco, co už v minulosti způsobilo Evropě velké problémy. Myslím si, že e, změna může pocházet od občanské společnosti. Jsem hluboce přesvědčena, že občané mají tu moc. E, to je přesně případ pro tuto situaci. Jak říkám, občanská společnost je klíčem, ale ta si musí uvědomit na evropské úrovni, že tuto moc má, že má moc změnit e, směr na národní i na evropské úrovni. Například, jako to vidíme teď, máme několik měsíců před evropskými volbami. Tentokrát ty volby budou jiné kvůli tomu, že jsou v kontextu krize. Už jen proto budou jiné a také je to poprvé, kdy budeme mít možnost přímo se účastnit volby eh, nového předsedy Evropské komise, což je součástí exekutivní eh, větve v Evropské unii. Je to velká moc, tu musíme využít a musíme navrhnout takové věci, které budou představovat řešení. Nemůžeme pouze protestovat. Děkuji. Já vím, že teď musíte odejít, eh, což je škoda, ale každopádně děkujeme. Než půjdete, eh, vy jste byla reportérka, pak jste šla do politiky a paní Zuber říkala, že Portugalci nenávidí politiky, že politici nikdy nedělají to, co slíbí. Jaký máte názor na toto? Konec konců vy jste hovořila jako novinářka o skutečné podstatě práce politiku a teď hovoříte pouze o obvinování, takže jaká řešení máte? Yes, eh, people are... Eh, ano. Lidé si na politiky stěžují, obvinují je Nicméně ani ne jako novinářka, ani jako politička. Mohu říci, že já jsem spíš pro přístup, jak bych tomu řekla, který vidí politiku holisticky a spíše jsem ochotná schválit, případně neschválit určité trendy. Ono to škodí totiž nikoli pouze politikům samotným, hlavní především, ani těm institucím. Spíš to si pak občané škodí sami. Musíme se snažit eh, nějak tu zlobu omezovat, zamýšlet se nad příčinami krize a nad tím, které jsou, ta správná, eh, které jsou ty správné směry ku předu. Nelze říci, že politika není řešení, protože to je právě něco, co dává důvod k vzniku extremismu, extrémní pravici a tam řešení nenajdeme. Naopak, je to velice riskantní. Povede nás to k ještě složitějším scénářům, než to, s čím máme nyní eh, co dělat. Máme tady celou řadu otázek. Děkuji eh, Pan NATO z Liverpoolu se dostavil a je z strany pro britskou nezávislost a e, kandidátem za e, severozápad a on už byl právě členem toho mládežnického křídla e, té strany pro britskou nezávislost, takže než ještě začneme odpovídat na otázku, tak nám dejte pár komentářů o vlivu politických stran na evropskou politiku a pak už vám slibuji, už budeme mít otázky a odpovědi. Já se domnívám, že opravdu problém je. V Evropě se vše přesouvá do oblasti extrémní politiky. Jsme svědky eh, tom, toho, jak sílí Front National eh, ve Francii, ten zlatý úsvit eh, v Řecku. Já jsem minulý týden v Evropském parlamentu sám řekl, že i politika EU samotná žene vlastně mladé Evropany do náručí, vhání je do náručí různých extrémních stran. Například v Řecku dochází do k úplnému odstraňování demokracie, demokraticky zvolených eh, politiků. Najednou je nahradí nějaká trojka, která eh, Řecku více méně předepisuje, co má v politickém smyslu dělat. A pak máme 60% Mm, nezaměstnanost mládeže v Řecku, což znamená celá generace mladých Řeků se radikalizuje. Ve Španělsku je to 55% a tam nás dělá, sta, dělá starost ten odliv mozku. Ti mladí, talentovaní lidé, kteří tam práci nenajdou, eh, odjíždějí do Německa, někteří do Latinské Ameriky. A tam, kde jsou lidé zoufalí, tam pak mají eh, tendenci se přidávat k extremistům. A právě ve Španělsku a v Řecku je ten problém určité pasti, že by neměli být eh, součástí eurozóny. Pokud chtějí, aby jejich ekonomika začala znovu fungovat, tak už nemohou pokračovat s tou měnou, s těmi úrokovými sazbami a směnými kurzy, které jim nepomohou. A pokud se chcete zbavit extremismu v Řecku, tak první věc, kterou byste měli udělat, je umožnit Řecku odejít eh, z eurozóny. Má země, Spojené království. My máme 22% nezaměstnanost mládeže milion mladých lidí mezi 18 a 22 lety nemají práci. Samozřejmě, že to není taková tragédie jako v Řecku a ve Španělsku. A díky bohu my jsme k euru nepřistoupili, když laboristé a liberální demokraté v mé zemi nás tam chtěli dovést, protože my díky tomu máme nějakou kontrolu nad vlastní měnou a nemusíme se neustále snažit zalíbit či přizpůsobit Německu. Ale my rovněž máme určitý problém a je to jeden z důvodů, proč naši mladí lidé nejsou schopni najít práci. Totiž, že EU nám nařizuje, jakým způsobem řídit imigrační politiku, zejména z východní Evropy. Když jsme v roce 2004 otevřeli hranice eh, celé východní Evropě, tak nám laboristé tvrdí, že k nám přijede pouze 13 tisíc mladých eh, nebo vůbec občan z východní Evropy. A v tom prvním roce jich přijelo 200 tisíc a je to tak rok co rok. A problém je, když přijedete do jakéhokoliv města, do jakéhokoliv baru, do hospody, do restaurace, neslyšíte angličtinu jsou to vše především východní Evropané. Já je samozřejmě neobdivuji za to, že k nám přijíždějí, protože oni se snaží um, si zlepšit život. Ale na druhé straně nesmíte vinit Spojené království ani naši vládu, protože pokud si chcete poradit s nezaměstnaností mládeže v Británii, tak si musíte nejdříve poradit s imigrací, protože ty dvě záležitosti jdou ruku v ruce. A důvod, proč vidíte, že naše strana UKIP v Británii taky sílí a dokonce i už je silnější než liberální demokraté, kteří jsou v současné době ve vládě. Je, protože oni si s tím neporadí a protože jsme členy EU a jeden z důvodů, proč mladí lidé nejsou schopni přijít k pracovnímu místu, je, že pracovní trh je nasycen, přesycen příliš mnohými lidmi. A zhorší se to ještě 1. ledna příštího roku, protože jakákoliv omezení vůči Bulharům a Rumunům budou rovněž zrušena, čili 29 milionů lidí se k nám potenciálně může vlastně dostat teoreticky. Migration Watch, to je takový think tank, taková nevládní organizace, která si myslí, že to bude 25 tisíc lidí ročně, nejbližších pět let, což to znamená, že vlastně dospějeme k novému velkému městu složenému z těchto lidí. Naši vlastní občané nemají šanci získat práci. Neustále přesicujeme pracovní trh novými přistěhovalci. Takže lidé se rozlobí, našvou se, začnou obvinovat EU. A pokud se tedy podíváte na Ehm, průzkumy veřejného mínění, tak se ukazuje, že většina občanů říká, že nechce zůstat v EU. Velká většina si přeje referendum a proto eh, David Cameron, náš premiér, musel slíbit, že se to referendum bude konat v roce 2017. Problém tedy máte. Středozemí, tam jsou lidé víceméně v pasti měny, která jim nesedí, zejména v Řecku máme zvolené politiky, kteří nemají možnost se zabývat eh, vlastní ekonomikou a ženete lidi do náručí radikálu euru a mm, u nás, i když my jsme, e, nejsme v euru, tak jsme členy EU, nemůžeme mít kontrolu nad vlastními hranicemi, ani nad tím, kdo k nám přijíždí za prací a takové problémy máme a to je i důvodem si myslím, že se to stane jedním z hlavních témat e, v příští volební kampani. Výborně. Děkuji. Ono to není špatné mít takový veliký um, názorový tedy um, rozstřel, takový, takové rozdíly, takže máme tam první otázku, tam od toho mladého pána v bílých bude druhá otázka, takže nejdříve ty dva a pak ještě svítra. Představte se. Já se jmenuji Marian Bacha a pracuji pro uh, veřejnou právní rakouskou uh, věc nebo rozhlas. Já se ptám, jaký dopad má imigrace na sociální hnutí. Pokud mnoho lidí z jihu přejiští na sever, do Brazílie, do Afriky, například v Portugalsku, je tomu tak. Má to dopad i na očitá sociální hnutí v těch zemí, na společenskou situaci a má to i dopad na účast v politických hnutích, když například někdo Španělé, Řeci, Portugalci pracují v Německu. Nevím, zda chtějí se angažovat. Jak mohou oni pak ovlivnit zemi ve své e, původní, e, ovlivnit situaci ve své původní zemi? Dobrý den. Já jsem Mark Svena, novinář z Barcelony. Jak víte, mý kolegové zde novináři vědí, že když se na nás někdo obrací, někdy je důležitější to, co nám neřekne, než to, co nám sám říká. Proto jsem opravdu překvapen tím, co řekl představitel Španělska, protože když hovoříme o sociálním společenském pohybu ve společnosti, národní problémy, evropská řešení, to je naše téma. Jak víte, dokonce se ani nezmínil arabském jaru my právě máme v Katalonsku jedno z nejsilnějších sociálních hnutí. Konala se demonstrace, na kterou přišlo jeden milion, případně milion a půl lidí. Pak se konala demonstrace, kde se milion lidí chytil za ruce. Bavíme se zde o extremismu, o společenských hnutích, o radikalizaci a přitom u nás ve Španělsku to vypadá tak, že 71% katalánců si přeje referendum, si přeje hlasovat o tom, zda chtějí zůstat ve Španělsku nebo ne. A 21% pouze říká, že to není potřeba, takové referendum. A nezávisle na tom. Situace vypadá tak, že to není eh, přípustné. Právě strana, ze které tady pochází eh, poslanec White, eh, se to snaží blokovat a snaží se nám nepřipustit to referendum. Takže co můžeme čekat od Evropy. Když si 70% katalánců přeje, aby se takové hlasování referendum konalo a přitom naše vlastní vládní strana nám tvrdí, že to není možné, není to přípustné, co nám může nabídnout Evropa? Evropa jasně neříká, Eh, co se má dít. Evropa naopak se vymlouvá, že je to jenom taková národní záležitost. Dobrá, děkujeme. Další otázky z pana? Prosím. Ty tři a zkuste je formulovat stručně. Pr- protože už nám chybí čas. Já jsem Edgar Mannheimer. Já jsem ze Švédska. Zazněla tady myšlenka, že tady je souvislost mezi nezaměstnaností mladých a extremismem. Ve Švédsku nebo v Norsku ekonomika funguje relativně dobře i přes tu krizi, ale i přesto došlo k nárůstu podpory pro populisty a proti přistěhovalecké strany, takže by mě zajímalo, jestli s tím lze souhlasit s tím názorem, že mezi nezaměstnaností mladých a extremismem je přímá souvislost. Můj kolega nedokončil svou otázku, já si myslím, že to je zajímavé, týká se to sociálních hnutí ve Španělsku, takže je to otázka na Antonio Lopeze. Jak se díváte na to hnutí mladých, které bylo velmi eh, heterogenní a které bylo velmi velké. Dokázal byste to vysvětlit v tom národním nebo celoevropském kontextu a dokážete to srovnat třeba s hnutím Occupy nebo s hnutím arabského jara? Já jsem Karina Bolt z Vídně. Ale píšu teď eh, článek o tom hnutí ve Španělsku. Dobrý den. Já mám také otázku na pana Lopeze. Já jsem Laura Muñoz ze Španělska. Odliv mozku, to je velký problém ve Španělsku. A proto se chci zeptat, co máme říct všem těm mladým lidem, kteří jsou skeptičtí, protože musí emigrovat, pokud chtějí mít naději na lepší budoucnost. Co byste jim řekl? Jak je přesvědčíte o tom, že mají v rukách eh, svou moc? A další otázka? Dobrý den, já jsem Eileen z Irska. Mluvíme tady o nezaměstnanosti mladých a emigraci mladých. A já se chci ptát na následující. Myslíte si, že Evropská unie a Evropská komise konkrétně dělají eh, něco pro podnikání mladých? tak to vezmeme tady zleva od pola. Nejprve ta švédská otázka, jestli tady je nějaká souvislost mezi přistěhovalectvím a extremismem a nezaměstnaností mladých. Já myslím, že celé evropské dějiny nám to potvrzují, když lidé nemají peníze, když mají pocit, že nemají naději na zlepšení, tak jsou hnáni do náruče extremistů. Je to v podstatě jako můra, eh, která je přitahovaná ke světlu. A v podstatě ten jediné východisko, které lidé vidí ze své situace, je eh, podporovat extremistické strany. Někdy se to promítne do protestů na ulici, někdy jsou to levicové, někdy pravicové protesty. Vy jste sama z Katalánska. Já jsem také kdysi žil v Barceloně a mám hodně sympatií s Katalanci, ale nečekejte od Evropské unie, že by vás, nebo to vaše referendum podpořila. Já jsem byl na tiskové konferenci, kde eh, Jose Manuel Barroso říkal, že referendum se nehodí nebo není vhodné a hovořila také Evropské unie jako o imperiu. A o tom to opravdu je. Neměli byste čekat na příklad Evropské unie, měli byste si brát příklad z Británie. Eh, my jsme Británii umožnili referendum ve Skotsku o nezávislosti Skotska, protože Skotové to tak chtěli. A Skotové eh, nakonec budou asi hlasovat pro, to, pro zůstání v Británii ale v Katalánsku to možná dopadne jinak. By to dopadlo jinak, kdyby to referendum se konalo. A co se týče nezaměstnanosti mladých a referent, jeden z těch důvodů, proč mladí lidé v Británii chtějí referendum, je v tom, že když se v roce 1975 konalo referendum o tom, jestli odejít z Evropské unie nebo Evropského společenství tehdy, nebo tam zůstat, tak se hlavně hovořilo o obchodních věcech, protože Evropské společenství v roce 75 rozhodně nemá nic společného s tou dnešní Evropskou unii. Nebyla tam vlajka, nebyla tam přistěhovalectví, společná měna, ale v podstatě Evropa se rovnala obchodu. A ostatní, nebo od té doby se žádné jiné hlasování o Evropě nekonalo. Já jsem v té době ani nebyl na světě. A proto eh, hodně lidí podporuje naši stranu, protože mají pocit, že neměli možnost se k tomu vyjádřit. A mám pocit, že podobné je to i v Katalánsku. Děkuji teď. Edward? Já teď nevím, jakým jazykem mám mluvit, možná španělsky. De España, de Cataluña. španělsky, protože se tady hodně mluvilo o katalánsku. A možná, že vám můžu dát eh, pohled zvenčí z České republiky. Jedna z těch otázek, co Evropská unie dělá, co dělají politici s ohledem na Katalánsko. Těžko říct, protože nikdo prakticky neví, eh, co se děje. Já jsem tady mluvil o evoluci a revoluci a o rychlosti. Teď Mluvil jsem o tom, že se eh, politické dění odehrává různou rychlostí. Kdysi se eh, politika odehrávala v různých bitvách, na hradech a dokonce před 60-70 lety eh, byla politika jakýmsi divadlem, existovalo nějaké pódium, na kterém stáli ti herci nebo politici, jestli chcete, a někde dole v obecenstvu stáli voliči, kteří to sledovali. Ale v posledních deseti letech se změnilo hodně věcí a teď se dostávám k té rychlosti změn. Tu už neučujeme my, tu určujete vy, můžete nechat nějaký vzkaz na Twitteru a hned se vás přečte 10 milionů eh, lidí, eh, téměř okamžitě. A proto eh, to musíme vzít na vědomí. Musíme si uvědomit, že všichni mohou ovlivňovat politiku a někdy to můžou být radikální názory. Odpověď tedy je, že nevíme, co dělá Evropská unie ohledně Katalánska, ale víme, že Eh, víme, co dělá ohledně eh, České republiky, například hodně Španělů k nám přichází teď hledat práci, což je dobře. Eh, spousta Španělů se teď učí česky, což je také výborná věc. You said uh, first about the extremes. Nejprve k tomu extremismu, my, nás to velmi znepokojuje. Je, jsou tady eh, hnutí, proti které musíme demokraticky bojovat. Já mám jednu zkušenost eh, s bojem proti jedné extrémně levicové separatistické straně ve Španělsku. ETA. Snažili jsme se, eh, bojovali jsme demokraticky, spojili se všechny demokratické síly, byli jsme se, se socialisty, s UPD a s dalšími, s umírněnými nacionalisty, kteří eh, se chtěli zúčastnit demokratického souboje a to se nám podařilo. A tak by to potom mělo fungovat i v Řecku. Mě všechny politické síly by se měly postavit proti Zlatému úsvitu a to, co Zlatý úsvit představuje. pokud tam budou konflikty mezi demokratickými síly, tak oni toho ty extremisté využijí. A my samozřejmě sledujeme to, co se tam odhrává. Já chci odsoudit tu vraždu eh, toho člověka, které došlo v Řecku. Musíme udělat všechno pro to, aby se to neopakovalo. Kdekoliv v Evropské unii, nejenom v Řecku. My máme také zkušenost s s pravicovým extremismem ve Španělsku a s fašismem. A potom tady zazněla otázka týkající se imigrace. Nemůžete, dnes to nefunguje tak, že si někoho vezmete na práci a potom ho, až nebudete potřebovat, ho propustíte. To jsou lidé, kteří sem přišli k nám do Evropy, protože jsme je potřebovali, pomohli nám, my jsme o ně stáli a najednou my si to rozmyslíme a chceme je vyhodit a říct jim, ať se vrátí domů. Já s tím nesouhlasím. Možná, že jsme měli být opatrní, opatrnější v minulosti. Ale teď prostě nemůžeme všem říci, ať se vrátí domů. Měli bychom být transparentní, s tím jsou také lidé a lidské příběhy. A teď k té španělské emigraci, k tomu, že lidé hledají práci v zahraničí. Španělská vláda teď usiluje o to, aby se ti lidé vrátili. Někteří lidé samozřejmě hledají eh, jednoduše lepší příležitosti to už jsme kdysi zažili, že do Španělska přicházelo spousta lidí a Španělé také v 60. a 70. letech odcházeli jinam. Naše vláda se teď s tím snaží něco udělat. To hnutí 15. března tam 15M eh, se tomu říká, ty, těch požadavků bylo spousta ale dnes to hnutí už nevypadá stejně jako před lety. Tady došlo k určitému vývoji v ekonomice, eh, zvýšila se naděje, ale neskončilo to. A musíme také vyslechnout eh, požadavky eh, tohoto hnutí mladých lidí. Já jsem vždycky respektoval to spontánní protestní hnutí, které nebylo eh, primárně politické, ale nedokázal jsem mít sympatie pro to politické vněšování eh, tohoto hnutí. A co se týče Katalánska, To, co tady nezaznělo, bylo to, že ne, také proběhla demonstrace lidí, kteří chtějí, aby Katalánsko zůstalo ve Španělsku a v Evropské unii. O tom se moc nepíše. Já já Eh, se nechci vracet eh, do minulosti, eh, kdy jsme řešili spoustu problémů. Podle mě je naší budoucnosti Evropa a také řešení pro Katalánsko je Evropa. 70% španělských občanů mají na to stejný názor. a e, muselo by proběhnout referendum nejen v Katalánsku, ale i v celém Španělsku. Všichni Španělé mají právo se vyjádřit. V e, Španělsku máme ústavní právo, které říká, že potřeba vyslechnout všechny občany. Nemůžeme z toho vynechat. E, v případě, že by k nějakému referendu došlo. A teď víme, že regionální vláda v Katalánsku se chce daňovou samostatnost nebo nezávislost. A španělská vláda, která teď bojuje s rozpočtovým deficitem, a nejenom mimo Katalánsko, i Katalánsko má eh, deficit 50 miliard a eh, federální španělský stát pomůže i Galicijsku a všem dalším regionům Baskicku a je potřeba udržet pohromadě, je potřeba aby všichni eh, katalánci, baskečané měli právo na prosperitu, na ekonomickou prosperitu. Já nechci mluvit moc dlouho. Já, a všichni eh, mluvili, zmiňovali příklad Španělska. Já, minule to tak bylo, eh, když se někdo zeptal na Brémy. Se snažím to vzít jako svou povinnost, že nic neskrývám, že na nic nezapomínám na vaše, z vašich otázek. Eh, takže k tomu přistupuji otevřeně. Doufám, že nikdo eh, nebude říkat, že jsem fašista z eh, lidové strany a že eh, ne. Nechci, aby katalanci byli nezávislí, ale já sám jsem z Majorky, mluvím katalánsky a nemám s tím žádný problém. A jsem první, kdo bude bránit kulturní práva, jazyková práva na Majorce nebo v Katalánsku. O autonomii, nebo ta míra autonomie pro Katalánsko nebo pro ostatní regiony je větší než kdekoliv v Evropě, více než v Belgii nebo v Německu například. O tom se hodně diskutovalo, protože ne všichni se vyznali té situaci ve Španělsku a já jsem vlastně také produkt tohoto eh, autonomismu ve Španělsku. A máme hodně zastánců v naší straně, všichni vědí, že se eh, eh, například zastáváme práv maďarské menšiny v Rumunsku. Já budu vždycky bránit práva všech menšin v rámci těch jejich států je to maďarská menšina v rámci ústavního státu v Rumunsku a měl, musí mít zaručena všechna práva. Věřím v demokracii. Můžeme diskutovat o těch 9 miliardách. Jsem, teď se eh, vyjednává o těch eh, ekonomických věcech, to asi víte z tisku, že probíhají rozhovory, což je dobře. Děkuji. Thank you very much. And now to the other side of the... Děkuji a teď tedy dámy z druhého konce politického spektra začneme s zelenými, prosím. Děkuji. Otázek bylo dost, já se pokusím o stručnost. Eh, o Katalánsku se asi na evropské úrovni nic zajímavého nedoslechnete. Je to národní otázka a eh, jakmile začnete se vyjadřovat k jedné zemi, tak musíte se vyjadřovat ke všem a podmínky jsou různé. K tomu skotskému referendu je potřeba jasně říci, že Skotská národní strana, která vede tuto kampaň, eh, dělá kampaň za Skotsko v Evropě. A proto je celá řada anglických stran, které nechtějí, aby se Skotsko stalo nezávislým. Takže uvidíme, co z toho bude. Mladí podnikatelé. Ve fondech, které máme, jsou prostředky, na celou řadu oblastí kolem podnikání, mikroúvěry a tak dále a rostoucí zájem o ně a tak podobně. Takže to je něco, na co se můžeme zaměřit. Pokud jde o to, co budete chtít, fondy tam jsou, musí se o ně požádat. Extremismus a nezaměstnanost. Asi máte pravdu, um, ale pozor na ty jednoduché korelace. U některých ehm, zemí se těmto stranám dařilo, když se dařilo hospodářství a teď se jim nedaří, když se nedaří ekonomice a roste nezaměstnanost. Takže ta úměra není úplně přímá. Alespoň tady pokud jde o pravicový extremismus. Jsou zde jiné síly, dějí se zde ještě další věci, které souvisejí s obavami o globalizaci, ztrátu identity, nebo ztrátu statusu, ztrátu moci ve společnosti. A to je jenom na té nejvyšší úrovni. Pokud jde o imigraci a vliv na sociální hnutí, lidé pohybující se v EU můžou i nadále hlasovat na místní úrovni, tam, kde mají trvalý pobyt, a mohou hlasovat v evropských volbách, tam, kde mají trvalý pobyt. Ale Online kampaně a propojování, myslím, dávají lidem velmi silný hlas a možnost propojovat se a mohou jim pomoci rozvinout tyto diskuse, protože, protože můžete porovnávat a mm, můžete alespoň pro ty lidi, kteří se pohybují v EU, říci, že jejich povědomí o právech, která mají, není takové, jaké by mělo být. Takže my se snažíme to zlepšit. Jedna z důležitých věcí o EU je však to, že máte práva, když se pohybujete a měli byste ta práva využít, alespoň pokud jde o přístup na trh práce, přístup k některým výhodám, které s tím souvisejí, například sociální zabezpečení a další, a musíte ta práva využít, dokud existují, protože existuje hnutí, ze strany několika států a stran, eh, které chce tato práva omezit, chce omezit svobodu pohybu, chce omezit práva jednotlivců a to, myslím, musí být v evropských volbách důležité téma. Tedy hájit práva osob, které se v EU pohybují. To je jedna z těch hodnot, které zde máme. Nebudeme oklešťovat lidská práva ve jménu nacionalismu. Děkuji a nakonec stručně paní Zuber a pak se vydáte na workshopy. Prosím. Děkuji vám. Pokusím se o stručnost. Je jasné, že téma extremismu si vyžaduje velkou opatrnost, zejména co do definice extremismu. Mluvíme o hnutích, která si myslí, že eh, lidé, které, kteří de, eh, jsou definováni jako jiní, by neměli požívat stejná práva. Eh, mohou to být například migranti. Ti jsou užiteční v některých dobách, protože pracují za méně a pak jsou velmi neužiteční v dobách jiných. A eh, říká se, že imigraci je potřeba zakázat. Nicméně toto nelze zaměňovat s hnutími, která si myslí, že rozvojový model, vývojový model, který máme v Evropě, eh, pouze zdůrazňuje nerovnost a je nevhodný. Ale jenom proto, že jste proti nějakému systému, nemůžete být zakázáni, že ano. Protože ti, kteří jsou nedemokratičtí, jsou právě ti, kteří brání lidem v tom, aby vyjadřovali svůj a tedy jiný názor. Extrémní pravice je podle mého názoru něco, co je na vzestupu mimo jiné proto, že se zvětšují nerovnosti v Evropě – Evropa generuje bohatství, ale toto není rovně distribuováno. Vidíme destrukci pracovních míst, zatímco jiní lidé v některých konkrétních zemích neustále bohatnou. A právě proto je zde tato zloba. Je velmi důležité, abychom neumožnili toto soustředění bohatství a tuto destrukci pracovních míst a to, že příjmy pracujících budou vzaty a redistribuovány ve finančním systému. To přesně ničí lidské životy a neřeší to žádné problémy, které to řešit chce. Klíčová otázka pro mne je v této oblasti toto. Jednoznačně je lež říkat, že přesně tento druh úspor pomůže zemím vypořádat se s bohatstvím a pomůže jim vygenerovat bohatství. To není pravda. Bohatství se nevytváří a dluhy rostou. Oni se nezmenšují. Takže jediné, co se stane, země, které mají potíže, budou v ještě větších potížích. K tomu brain drainu, odlivu mozku. E naprostá většina mladých lidí, kteří opouštějí své země, pravděpodobně ty, tu zemi ani opustit nechce. Ale musí platit účty, musí platit eh, hypotéky, mají děti, takže nemají jinou možnost, než odejít ale velmi často si zachovávají spojení s tou svou domovskou zemí a často posílají peníze zpět do ní, protože chtějí, aby i doma se něco změnilo. My chceme rovnou Evropu pro všechny. Ať už to je Evropa těch nejodlehlejších oblastí, anebo jakákoliv jiná, je potřeba využívat peníze na tvorbu reálných pracovních míst – Nejde nám vůbec o tuto teritorialitu. Děkuji vám všem poslancům, kteří přišli, děkuji všem účastníkům za otázky. Já bych si přála, abychom si mohli dát kafe a všechno probrat, ale nemáme na to čas. Vy máte workshopy, takže hurá na to a já se na vás budu těšit zítra, kde se budou prezentovat výsledky. Sebastiáne, vy to teďko za- zastavíte tu diskusi, nebo jak to bude teď? Ano, prosím, všichni, žádná pauza, všichni přímo na workshopy.